Good morning, uh, everybody. Welcome to... Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na našem dnešním zasedání. V první řadě začneme tím, co jsme včera přeskočili, protože komisařka už tu byla a eh, jde o zprávu ohledně probíhajících meziinstitucionálních vyjednávání a ohledně akcí. Takže v první řadě tady máme tedy zprávu o aktu přístupnosti dám slovo Mortenu Lökekartovi. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem tady včera nebyl. Jako vždy, měli jsme problémy s dopravou na letišti a tak dále, takže to je důvod. Nicméně, teď už tu jsem. A jak jste správně řekla, vyjednávání ohledně Evropského aktu přístupnosti začala dobře 12. dubna. Druhé třístrané jednání, vlastně to bylo první pořádné jednání, kde jsme skutečně začali vyjednávat, Rozhodli jsme se, že začneme pozvolná a nepustíme se hned do toho nejkontroverznějšího, co bylo na pořadu jednání, takže eh, to jednání proběhlo v pozitivním duchu, abych tak řekl, a dosáhli jsme pokroku. Pokud jde o konkrétní body, článek 12 ohledně základních změn a disproporčních, eh, disproporční zátěže. Ze strany parlamentu si uvědomujeme, že nechceme dávat firmám možnost eh, výjimky, aby se vyhnuli té směrnici. Chceme eh, doložku o výjimkách, která bude v praxi fungovat, aby tedy ta směrnice nevytvářela disproporční zátěž pro firmy my vyjednávací partneři v parlamentu souhlasili s tím, že půjdeme cestou nové takzvané přílohy číslo 4 od rady za podmínky, že tam začleníme i ta omezení, co se týká výpočtu té disproporční zátěže. Musí být jasné, že firmy musí vždy udělat vše, co je v jejich silách, aby jejich produkty a služby byly co nejpřístupnější. To je pojem, kterého se chce parlament přidržet. A já si myslím, že to bylo vzato na vědomí ze strany vyjednávacích partnerů. Za další článek 13 a 14 ohledně eh, standardů a společných technických specifikací. Já si myslím, že bychom neměli a nesmíme se eh, standardizačnímu procesu vyhýbat. A proto se pokusíme eh, tu proceduru vždy absolvovat a vytvořit nový standard, novou normu. To jsem jasně řekl jak komisi, tak radě. Pozice parlamentu je, jak jsem řekl, velice jasná. Ve výjimečných případech by mohlo dávat smysl míti místo normy pouze technické specifikace, ale eh, neměl by to být biankošek pro komisi. Pokud otevřeme vrátka těm technickým specifikacím, musí to být uzavřený explicitní seznam a specifické případy v tom seznamu musí být uvedeny, kdy je tento postup možný. Pokud normy nebudou dostačovat, můžeme technické specifikace přijmout jako doplněk. To si myslím, že bylo akceptováno. Řekl bych, že to bude eh, schůdný kompromis. Nakonec abychom zajistili, že parlament bude mít své slovo i v přijímání technických specifikací, měly by být přijímány akty v přenesené pravomoci a ne prováděcími akty, jak navrhovala původně komise. To je samozřejmě taková ta stará známá povídačka, kterou komise neustále opakuje, ale je to pro nás velice, velice důležité. A za třetí, nakonec, je to ta příloha. My jsme eh, obsah přílohy 1. Nediskutovali pouze její strukturu. Rada e, návrh přílohy komise reformulovala, aby to bylo údajně jasnější a já si myslím, že vlastně v tom byli docela úspěšní. Proto jsme se na ten návrh přílohy rady zaměřili se zájmem Myslíme si, že bychom za určitých podmínek tímto směrem mohli jít. Za prvé tedy ten, ta příloha musí eh, obsahovat funkční požadavky, nejen technické požadavky, tím se vracíme k naší interní diskusi na stejné téma, ale myslím si, že jsme našli schůdný kompromis. Za druhé, eh, Příloha by měla obsahovat určité povinné technické požadavky, nejen příklady. To je také součástí našeho eh, parlamentního kompromisu. Já jsem velice jasně uvedl, že zatím nemáme dohodu k těmto bodům, a vyhrazujeme si právo se vrátit k našemu původnímu návrhu, pakliže by rada pozici parlamentu nezohlednila. Ke všem těm bodům náš technický tým pracuje velice intenzivně. V určitých věcech jsme dosáhli pokroku, ale některé věci zbývají stále otevřené. Doufám, že se nám podaří je uzavřít do příštího trialogu 15. května. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme vám. To znamená, že můžeme jít na další zprávu ohledně přípravy pravidel pro zpřístupnění na trhu eh, produkty hnojiv s označením CE. Prosím pana zpravodaje. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jednalo se o neformální trialog k hnojivům. Proběhl 11. dubna v budově rady. Vyměnili jsme si názory k jednotlivým těm eh, hodnotám, prahovým hodnotám. Odsouhlasili jsme si, že musíme eh, takto postupovat. Pokaždé je to velice ošemetné téma a je to konec konců i téma, kde máme výlučné pravomoci. Pozice parlamentu byla přednesena paní Gardíny a poté jsme se pustili do eh, otázky průmyslových produktů v této oblasti. S radou jsme diskutovali již 8. března eh, na technické úrovni a 16. března o tom jednal Koreper. Jeho stanovisko jsme slyšeli i v trialogu. Šlo také o otázku konformity dílčích produktů tohoto odvětví a o to, do jakých kategorií ty produkty budou zařazeny. Rada říká, že komise by toto měla provádět aktiv přenesené pravomoci. My jsme řekli, že o tom budeme muset ještě dále diskutovat, protože toto je velice důležitý návrh. Předpokládají se k tomu v příštích týdnech rozhovory na technické úrovni a pravděpodobně v květnu, pravděpodobně 23. proběhne třetí trialog. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A tím se dostáváme k zprávě ohledně vytvoření jednotné digitální brány pro poskytování informací, procedur, pomoci a procesu řešení problémů, kde je zpravodajka paní Mici, která zde nemohla být a požádala mě, abych mluvila jejím jménem a abych vás informovala. Tedy 20. března proběhl první takový průzkumný trialog a vlastně zrovna včera večer proběhl trialog druhý. Mezi tématy, která tam byla diskutována, byla eh, označení, název a logo této brány, všechny doložky ohledně přenesení pravomocí, používání jazyků a náklady a také online přeshraniční přístup k jednotlivým postupům záměrem obou kolegislátorů je dosáhnout eh, uzavření této složky ještě za bulharského předsednictví, což by bylo jistě hezké. Tak a teď nás čeká zpráva ohledně mise našeho výboru, naší delegace do Florencie, což proběhlo na začátku dubna. Bylo nás pět, Lara Komi, Andreas Šváb, Nikola Danty a pan Selimovič a já. Byla to velice zajímavá cesta, eh, řekla bych, že můžeme říci, že ta delegace se zaměřila na dopad a na regulaci eh, takzvané kolaborativní ekonomiky, Řešili jsme balíček pro zboží, otázku celních kontrol v zájmu boje proti padělanému zboží. Naše mise pak byla uzavřena návštěvou Evropského institutu ve Florencii a workshopem ohledně geoblockingu o roli platform na digitálním jednotném trhu a e, také jsme hovořili na téma kolektivních kompenzací. Nebudu teď procházet celý program, který jsme absolvovali, ale bylo to velice zajímavé, hodně jsme se poučili a e, vstupy z té delegace budou jistě zajímavé pro další práci našeho výboru na daná témata. Tak, a to znamená, že teď se dostáváme k prvnímu bodu dnešního dopoledne, což je projednání návrhu stanoviska na téma celoevropský osobní penzijní produkt neboli PEP. E Navrhovatelkou stanoviska je paní Birgit Colin Langen, která má slovo. Děkuji, paní předsedající, milí kolegové a kolegyně. Ráda bych vám dnes představila svůj návrh stanoviska na téma PEP. E v první řadě chci říci, že e, jsem bojovala o spolupráci s Ekonem podle článku 54 jednacího řádu e, protože produkty PEP se týkají zcela jasně otázky ochrany spotřebitele a podle mě tím pádem spadají do kompetence našeho výboru, ale v konferenci předsedů to bylo zamítnuto. Máme 143 pozměňovacích návrhů, tedy ty jsou ode mě které nebudu teď probíhat jednotlivě. Eh, pouze bych uvedla několik úvodních myšlenek. Vítám jednoznačně iniciativu komise pro poskytnutí nějakého penzijního celoevropského produktu aby eh, jak si podpořila eh, občany v tom, aby si zajišťovali vlastní stáří. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí naše demografická situace, je nutné eh, pracovat jaksi na podporu penzijních politik v jednotlivých státech a zavádět soukromé spořicí programy. To platí zejména pro mladé generace a pro lidi s nízkými příjmy. Zejména ti musí být aktivní a účastnit se třetího pilíře. Aktuálně nemáme žádný vnitřní trh pro penzijní produkty. V některých členských státech máme jen velice málo nebo vůbec žádné produkty tohoto druhu a e, aktuální národní trhy v této oblasti jsou na nejvýše roztříštěné. Není možné e, si uzavřít takovýto produkt v jiném členském státě, anebo si přenášet penzijní produkty, e, případně uzavírat penzijní produkty v jiné zemi a získat tak daňovou výhodu. Tato situace by mohla být vyřešena celoevropským standardizovaným produktem. Tento návrh je přiměřený eh, tomu, co má řešit. A i když by tento produkt podléhal národním předpisům, není možné vlastně vyřešit v rámci jednoho členského státu všechny problémy této oblasti, které vnímáme. Aspekt eh, zajištění stáří můžeme naplnit jenom tehdy, pakliže ten produkt bude vyplácen až do chvíle dožití. Musí se jednat o jednoduchý, bezpečný, dobrovolný, transparentní a uživatelsky příjemný produkt, který zajistí našim občanům kvalitní stáří. Zásadní je v oblasti PEPP e podpora členských států protože hlavně pro ně může tento produkt znamenat velké výhody eh, a může vlastně platit jako ekvivalentní pro národní produkty. Pouze pakli, že budou naplněny ty dříve uvedené vlastnosti, bude tento systém úspěšný. Mé pozměňovací návrhy vlastně nastavují zrcadlo tomu, že PEP e má být především penzijní produkt. Jedině tak eh, můžeme vytvořit eh, vnitřní trh těchto, těchto produktů, tedy musíme vytvořit nové struktury. Vítám velice ambiciozní cíl toho, že produkt PEP e má být k dispozici ve všech členských státech. Aktuálně to však vypadá, že harmonogram, časový harmonogram je nastaven příliš nakrátko a měl by být prodloužen na plných pět let. Výbor Ekon eh, ohledně harmonogramu je otevřený, komise chce tři roky, rada říká deset let. A já bych proto navrhla eh, nějaké formy partnerství, která by nám pomohla nabízet produkty PEP e ve všech členských státech. Bude to velká výzva pro poskytovatele těchto produktů, aby vlastně v rámci těch partnerství spolupracovali s partnery v zahraničí. Ale řekla bych, že zejména pro malé a střední podniky, poskytovatele, toto může být pobídka. Jsem přesvědčena, že dobrovolný, svobodný, eh, dobrovolný, jednoduchý, transparentní produkt je právě to, co potřebujeme. A z toho důvodu eh, vnímám velice pozitivně tu možnost obce, eh, kterou musí jednotlivý poskytovatele nabízet, tedy standardní obce, eh, která bude k dispozici vždy a eh, která bude obsahovat program, který bude zohledňovat veškeré poplatky a bude jasně uvádět, kolik pak dostanu ve stáří vypláceno. Jde o to jasně říci, že jde o produkt pojištění na stáří, ne o nějaký spořící nebo investiční produkt. Dále, mnoho spotřebitelů vlastně nemá vůbec ani dostatečné znalosti k tomu, aby podnikli takovéto finanční rozhodnutí. Takže je potřeba občany dobře vybavit informacemi a vytvořit jim takový rozhodovací strom, který jim pomůže se rozhodnout. To bude eh, evropská záležitost, ale nemá to být něco, co někoho donutí se rozhodnout tak nebo tak. Spíše Eh, musíme lidem nabízet možnost, jak zobrazit produkty PEP e jako produkty, které jsou to pravé pro pojištění na penzi. Je potřeba, aby eh, zákazníci měli jasno v tom, jaké produkty potřebují a na co je potřebují a aby mohli tím pádem podniknout informované rozhodnutí. PEPP e nesmí být poskytován pouze pojišťovnami nebo asset managery, ale eh, kýmkoliv, kdo splňuje daná kritéria. Abychom to usnadnili, právě navrhujeme zavedení tzv. produktových partnerství, kdy tedy například nějaký asset manager může nabídnout eh, zajištěný kapitál a zároveň nabízet eh, takovéto produkty s určitým stanoveným životním cyklem. A i to by mělo být součástí, součástí té standardní obce. Musí být možné vyplatit až 30 naspořeného kapitálu, ale musí tam stále být dostatečně volné ruce pro vyplácení různých dávek v různém časovém období. Další velice důležitý aspekt pro úspěch programu PEP e je podpora členských států, protože pouze ty mohou pro PEP e nabídnout stejné daňové pobídky jako pro e, související národní produkty. Jedině tehdy budou produkty PEP atraktivní. Abychom zajistili vysokou míru ochrany spotřebitele, je potřeba leco zkonkretizovat. V první řadě tedy eh, tu povinnost informovat. Dále jsou to předpisy ohledně reklamy a uvádění nutných informací. To musí být zakotveno přímo v nařízení ehm, a odkazy na jakákoliv další nařízení je potřeba škrtnout, je potřeba pracovat co nejjasněji. Ten takzvaný PEP kit ta sada PEP e musí obsahovat dvě části, to znamená jednak ty všeobecné eh, informace o programu PEP e jako takovém a za druhé tedy ty specif- ta specifika daného členského státu, například to minimální trvání plateb a tak dále a tak podobně. Dále, co se týká schválení ze strany EIOPA, vytváříme celoevropský produkt, vytváříme produkt pro evropský život a proto je důležité, aby EIOPA tento produkt certifikovala je stejně tak důležité, aby byla zodpovědná za sledování poskytovatelů eh, a eh, to v, souvis, eh, to v součinnosti s národními úřady. Navrhuji nový článek 1 co do smlouvy PEP. E Tedy, že ta sada informací o produktu PEP e musí být jasně, jasně stanovena, musí být jasně stanoveny procedury pro případné spory. doufám, hodně věřím, že eh, tento výbor podpoří i myšlenku toho rozhodovacího stromu pro spotřebitele, o kterém jsem mluvila. A s tím už se těším na vaše poznámky a těším se na další spolupráci. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. Stinový. Spravodajové paní Jakonsári za SAD. Kiitoksia esittelijälle oikein paljon. Děkuji vám. Chci poděkovat kolegyni za vynikající práci a prezentaci, protože se podařilo hodně vyjasnit eh, tento text a velice oceňuji váš přístup, kde se zdůrazňuje ochrana spotřebitele a podle mého je důležité, aby tento text také zdůrazňoval, že PPP není tedy investičním e, produktem, ale především penzijním produktem a že tento produkt, který odpovídá eh, potřebám eh, týkající se života pracovníků, protože eh, mladé generace se budou různě stěhovat při hledání pracovního místa a tomu musí odpovídat i PP. Také musí být jasné, že tento produkt nic nenahrazuje Eh, týkající se legislativy eh, práce, ale že je to dobrovolný penzijní produkt. To je zásadní pro produkt PPP. Tento nový produkt, který musí být schopen poskytovat alternativy pro, pro osoby se slabými příjmy a je to čistě evropský produkt, to je zapotřebí jasně říci, a také musí eh, vzbuzovat u eh, občanů, u spotřebitelů eh, důvěru. Za to máme zodpovědnost a proto naše legislativa musí být velice jasná. Nám jde především o vysokou ochranu spotřebitele a o zvládání rizik. Jde o to, aby byl to produkt bezpečný, jasný a aby také e, bylo jasné, kolik bude stát, jak nebudou náklady, protože malí středatelé nejsou lidé, kteří investují, nechápou složitá pravidla e, v nějakých investičních e, možnostech. A proto my musíme tedy v tomto prostředku, v tomto produktu garantovat investice středatele A také pokud možno zohlednit i e, inflaci. Měli by, jak už komise navrhuje, e, mít určitou záruku e, kapitálu, ale to je trochu chybný postup, protože e, komise vychází z toho, že ty úspory že z eh, úspor se vylučují náklady na investice a je proto zapotřebí, abychom jasně eh, stanovili, jaké tu jsou eh, alternativy, jaké jsou podmínky a detaily jsou velice důležité pro tento produkt. Bohužel z návrhu komise to není úplně jasně patrné, není to tam jasně sformulované. A e, tento produkt by každopádně měl být stabilní, bezpečný, měly by být stanoveny stropy e, nákladů, aby e, nevyjedl tento produkt platby ze strany středatele. A musíme také poskytovat informace, které budou pomáhat středateli, aby si mohl vybrat produkt, který mu bude nejvíce vyhovovat v případě PPP. To, co bude poskytovat PPP, znamená i možné přeshraniční partnerství. V tomto eh, partnerství jde o to, aby produkt byl přenositelný v rámci EU. A kromě toho si myslím, že eh, a v tomto smyslu tedy předkládám eh, návrhy, že, eh, že střelatelé mají právo ehm, změnit eh, názor a mohou ukončit kontrakt, který jim nevyhovuje. Ti, kdo mm, nemělo by poplatky překročit 150 eur nebo 1%, měl zde být jasný strop nákladů. Právní ochrana by měla být kolektivní pro eh, klienty. Ehm, vzhledem k tomu, že ze své podstaty tento produkt má být celoevropský, musí být eh, vytvořen nejen tedy ve spolupráci s Evropskou agenturou, ale také s vnitrostátními orgány, aby byl kompatibilní. Eh, potřebuje také plnit cíle vnitřního trhu a doplnit to, co je zapotřebí, doplnit ohledně eh, sociálních eh, aspektů udržitelného rozvoje a tak dále. Děkuji. Děkuji za EKR. Pan Trebesius, jako stínový, paní Trebesius, která se omlouvá protože eh, má bohužel jiné povinnosti a sleduje tedy pokrok a vývoj tohoto eh, textu a předloží pozměňovací návrhy v dané lhutě. EKR má určité obavy týkající se některých prvků návrhu Ulrike Trebezius se pokusí napravit ve svých pozměňovacích návrzích, které předloží. Co se týče ALDE, máme tu pana Selimoviče. Prosím, děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Především bych rád poděkoval eh, zpravodajce za vynikající zprávu, která je opravdu výborná. Chtěl bych se zmínit o třech věcech. To je eh, bez, spotřebitelská bezpečnost, přenositelnost. Začnu přenositelností. Ehm, možnost, aby se otevřely pobočky ve všech členských státech, to mi v tuto chvíli v návrhu komise připadá nerealistické. Bylo by také velkou výzvou pro malé ehm, subjekty, které nemají dostatek e, zdrojů a nebo nejsou schopni plnit škole legislativu. Zpráva Ekonu ehm, se zaměřuje na vnitřní trh a na to, kde by mohli se otevřít ta pobočku. Podle mého by to eh, takto snižovalo eh, panevropský rozměr produktu PEPP. E Musíme zajistit, eh, že produkt bude přítomný ve více členských státech a bude umožňovat poskytovatelům, aby plnili tuto panevropskou dimenzi. Za druhé, přechod z jednoho produktu na druhý Zpráva Ekonu to umožňuje jen ve e, e, v dosažení penzijního věku. To nám připadá trochu nelogické, zemna, pokud povinnost je e, povinnost se trvat u vnitrostátního subjektu je takto stanovená. Já také podporuji návrh komise ohledně právo na změnu každých pět let a ohledně ochrany spotřebitele. Myslím, že Ekon Mimko ve své zprávě odvedli vynikající práci. Chtěl bych podpořit tuto pozici ohledně poskytování klíčových informací a práva eh, na eh, poradenství. Já chci poděkovat paní zpravodajce a těším se na další práci ve výboru. A za GUE pan Deong. Děkuji, paní předsedkyně. V rozsahu tohoto produktu PEPP, e tak jak nám je předložila komise, um, udělala paní zpravodajka vynikající práci ve výboru IMCO. Posílila tento návrh, posílila práva na informaci spotřebitele a pomáhá i těm, kdo úplně přesně eh, nebo snadno nerozumí eh, rizikům či výhodám eh, podobných produktů. Já mám problém s celým tím návrhem od komise, ale to je problém jiného typu. Pokud řeknete, že se zaměřím například na mladé lidi nebo na osoby s nízkým příjmem, pak ty individuální mm, penzijní produkty nemusí být nejlepším eh, řešením, nemusí nejlépe tu eh, situaci eh, vyřešit. Měli bychom se podívat spíše na situaci s příliš nízkým prvním pilířem nebo s druhým pilířem, takže třetí pilíř by pak neměl být opcí. Nepřipadá mi, že by mm, dobrovolně se příliš chtěli připojit do tohoto pilíře, protože pokud jste mladí, tak na to tak nemyslíte. To si říkáte, že stáří přijde eh, kdo ví kdy a že se tím budete zabývat někdy jindy. Takže eh, toto všechno musíme mít na paměti. To vždy postihuje rozhodování ohledně třetího pilíře. A pro ty státy, jako u nás, Nizozemsko, kde máme velice silný druhý pilíř, Musíme zajistit, že i OSVČ budou mít něco jako eh, kolektivní eh, eh, penzijní pojištění, takový typ druhého pilíře. Musíme se podívat na to, jaký, jakou souvislost by to mělo s tímto produktem. A já bych rád tento panevropský produkt penzijní chtěl navrhovat Eh, poté, co eh, občané mají už jakousi aktivitu v tom druhém pilíři. Když vidíte, že penze se stávají čím dál více eh, tržním produktem než kolektivním Eh, uspořádáním, jak no, tomu bývá tedy v zemích se silným druhým pilířem, je zapotřebí diskutovat také o vedlejších dopadech takovéhoto produktu a měli bychom to v té zprávě také zohlednit. Takže bych rád viděl podobnou diskuzi eh, v tomto textu. Není to kvůli paní zpravodajce, ale eh, především je to způsobeno samotným návrhem, tak jak vzešel z komise. Měli bychom eh, podpořit eh, eh, kolektivní penzivní pojištění, tak jak je v druhém pilíři především. Co se týče individuálních pojištění nebo penzijních produktů v tomto smyslu, takovýto finanční projekt, produkt je obtížně mm, srozumitelný pro mnoho občanů a ti, kdo Eh, nabízejí takovýto produkt, vám chtějí poskytovat prodenství, což je užitečné, ale také vám někdy zapomínají eh, sdělit, že pokud vás budou informovat po telefonu, takže vás to bude stát eh, peníze. Takže informace se stává určitým komerčním aspektem neměly by tyto náklady přesáhnout určitou částku. Děkuji za zelené. Pan Šoltes. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych rád poděkoval paní zpravdajice za přípravu tohoto návrhu stanoviska. Souhlasím s paní zpravodajkou, že produkt PEPP, e který zešel z Evropské komise, podněcuje evropské občany, aby investovali do soukromých investičních produktů, ale současně musíme obezřetně vážit eh, rizika v těch takovéto privátní investiční eh, produkty. Je tu veliký rozdíl, jak bylo zmíněno, mezi jednotlivými členskými státy a jejich tedy penzijními produkty a to musíme také zvažovat. Jednotný trh v této oblasti je velice rozmělněný a proto tento produkt, aby mohl být eh, úspěšný v reálu, potřebuje mít přeshraniční eh, rozměr, musí být snadno eh, přístupný a musí být jasně pochopitelný pro spotřebitele a také pro ně potřebujeme hm, co nejvyšší transparentnost. Jak už se zmínila paní zpravodajka, potřebujeme podporu členských států, aby tento produkt mohl správně fungovat a také si musíme uvědomovat, že PEPP e je dobrovolný produkt a proto musí poskytovat lepší, vhodnější řešení eh, pro eh, občany, pro jejich eh, penzijní úspory, než ta řešení, která doposud už na trhu se objevila. A v tomto smyslu chci předložit za naše politickou skupinu nějaké pozměňovací návrhy Eh, chci se zaměřit na eh, plnou udržitelnost a a přenositelnost služeb eh, do jiných členských států v případě omezených příležitostí ke změně služeb, potom také zaměřit na náklady, na dohody o partnerství, které by měly být určitým způsobem dohlíženy EIOPou a e, jaká by zde měla být pravidla pro e, výkaznictví a také e, možnost změny každých pět let pro spotřebitele. A těším se na další diskuzi. Thank you very much. And... Děkuji mnohokrát, pan Čová, prosím. Milí kolegové a kolegyně, já bych chtěl poděkovat paní navrhovatelce za skvělou práci jménem EPP. Myslím si, že ty body, které vyjmenovala, co se týká tohoto trhu, který eh, jednoho dne by mohl mít hodnotu až 7 miliard euro za rok, že jdou všechny správným směrem. Myslím si, že v mnoha členských státech, možná ne ve všech, ale v mnoha členských státech eh, můžeme do oblasti těchto produktů dobře vstoupit pouze tehdy, pokud eh, ty produkty dobře zakotvíme do aktuálního trhu. Jinými slovy, že e, pro mnohé je pobídkou hlavně daňová výhoda pro peníze, které do tohoto ukládají, ale e, já si myslím, že ty dobré záměry komise konfrontují, e, kolidují s brutální realitou v členských státech a proto je to potřeba ošetřit. Za další, bych se rád vyjádřil k tomu, co říkal pan De Jong, co se týká bezpečnosti a ochrany spotřebitele u těchto pro- produktů. E, řekl bych, že návrhy paní navrhovatelky e, zajišťují dostatečnou bezpečnost, ale ty produkty, které vlastně fungují jako takové daňové bonusy přeshraničně, by měly být tím nejbezpečnějším produktem na tomto evropském trhu. Jedině tak se ten trh bude moci trvale rozvíjet a já si myslím, že kroky paní navrhovatelky jsou zde naprosto správné. A na evropském vnitřním trhu, kde máme přeshraničně aktivní pracovníky, je velice důležité, aby i oni měli nárok na tyto produkty. Děkuji. Děkuji. Termín na pozměňovací návrhy je 2. května poledne, což je dost brzy, to je příští týden. Aha, komise, pardon. Máme zde zástupce Evropské komise, je to paní Beržie. Omlouvám se, že jsem vás chtěla přeskočit, máte slovo. Děkuji mnohokrát a děkujeme také paní zpravodajce za to, že nám umožnila vyměnit si názory v rámci přípravné fáze. My jsme pracovali na této iniciativě eh, s tím, že jsme zohlednili situace spotřebitelů v Evropské unii na vnitřním trhu. Nezapomínejme na to, že nemáme dostatečnou nabídku takovýchto penzijních produktů na penzijní úrovni. Na evropské úrovni, pardon. Pouze v pěti státech více než 15 aktiv domácností je investováno do osobních penzijních produktů. Máme tedy zde velkou mezeru, která se velmi prohlubuje a očekávám, očekává se, že se bude prohlubovat do budoucnosti. Zde tedy jde spíše o dobrovolné další pojištění, které má pomoci naplnit potřeby spotřebitelů v Evropské unii. Tento návrh jsme vytvořili jako jednoduchý, bezpečný, transparentní a účinný produkt. A z toho důvodu jsme navrhli sadu harmonizovaných pravidel, které se týkají rad, informací spotřebitelům, ochrany jejich zájmů, možnosti změnit poskytovatele v případě nespokojenosti spotřebitele s poskytnutou službou. A navíc je tam dána další možnost, která je inovativní částí tohoto návrhu, a to přístup ke skutečnému celoevropskému produktu. Jinými slovy, pokud spotřebitel změní stát svého bydliště v rámci Evropské unie, tak bude moci nadále přispívat do stejného produktu. To je velice důležité. Tato iniciativa vychází z velmi rozsáhlé konzultace a spotřebitelé nám právě říkali, že trhy jsou velmi roztříštěné a že v podstatě, jakmile si zvolí jeden produkt, tak si ho sebou nemůžou převést do jiného členského státu Evropské unie, což je finančně poškodí v momentě, kdy dosáhnou důchodového věku. My pochopitelně dáváme pozor na připomínky zpravodajky a stínových zpravodajů a budeme se snažit vylepšit tento návrh, který, jak doufáme, bude přijat ještě před koncem tohoto volebního období. Děkuji mnohokrát. Také děkuji. A jak jsem říkala, pozněvací návrhy musí být předloženy do poledne 2. května, s tím, že na červnovém zasedání našeho výboru budeme probírat pozněvací návrhy. Tím se můžeme dostat k další agendě, a to návrh stanoviska zprávy k vytváření infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Naším zpravodajem je pan Matej van Mittenberg. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. A jenom velice stručně. Především děkuji Evropské komisi za předložený akční plán který je velice důležitý. Chceme-li naplnit cíle pařížské dohody o klimatických změnách, tak je zjevné, že budeme muset přejít k jiným palivům, k elektřině, k vodíku a podobně. Musíme nicméně, chceme-li toho dosáhnout, ambiciozněji vytvářet infrastrukturu, protože bez dostatečné infrastruktury to prostě nepůjde. Spotřebitele nebudou nijak motivováni k tomu, aby si pořídili elektromobil. Opravdu to stojí a padá na spotřebitelích. Musíme, jejich, musíme jim situaci zjednodušit. Očekáváme-li, že budou používat alternativní paliva. Používat alternativní paliva bude muset být stejně tak jednoduché jako běžná paliva. Spotřebitel zaprvé musí mít přístup k jasným a spolehlivým informacím o dostupnosti eh, dobíjecích stanic, také musí mít jasné informace o nákladech. Takže pokud si někdo koupí auto, tak mu musíme být schopni poskytnout jasné informace, které srovnají cenu alternativních a tradičních paliv. K tomu můžeme využít i otevřené datové platformy. Jsou to údaje, které musí být k dispozici všem. Spotřebitel musí přesně vědět, kolik ho bude stát dobití elektrického automobilu v zahraničí. Pokud chceme zajistit trvalou udržitelnost naší automobilové, své automobilové dopravy a pokud ji chceme zatraktivnit, tak musíme mít interoperabilní platební systémy, tak aby uživatelé v Evropě mohli za dobíjení svých automobilů jednoduše platit. Evropská komise musí jasně říci, potřebujeme-li k tomu legislativní návrh. Já ve svém návrhu říkám, že bychom měli komisi dát dostatek času na vyhodnocení, jestli potřebujeme k vyřešení tohoto problému legislativní návrh. Evropa by opravdu se měla stát průkopníkem v přechodu na alternativní paliva. Proto potřebujeme spolupráci mezi členskými státy a s průmyslovým odvětvím. Buďme ambiciozní, a zajistíme dostatečnou infrastrukturu pro alternativní paliva. Nyní k financování. Pochopitelně budeme potřebovat podporu, v některých případech formou subvencí či půjček. Dívali jsme se na situaci v Norsku například a říkáme si, že daňová pobídka je dobrým nástrojem, motivujícím spotřebitele k přechodu na elektrická e, auta. Chceme-li zajistit trvale udržitelnou automobilovou dopravu v Evropě, musíme spolupracovat. Prvním bodem je zajištění dostatečné infrastruktury. Budu se těšit na další diskuse se stínovými zpravodaji a dalšími členy a členkami IMCO. Můžete předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Pozměňovací návrhy se musí předkládat do zítřka dopoledne, takže už tam není čas. Za stínové zpravodaje nejprve za EPP. Paní Vajdere, prosím. Děkuji mnohokrát. I já bych ráda poděkovala zpravodaji panu Van Miltenburgovi za návrh stanoviska. V obecných rysech můžeme podpořit jeho návrh. Já jsem předložila pozněvací návrhy, jejich cílem je zvýraznit akční plán Evropské komise. Ráda bych zdůraznila, že vývoj infrastruktury pro alternativní paliva je důležitý nejenom z pohledu globální konkurenceschopnosti Evropské unie, ale také pro účely zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Jak víme, doprava pro tuto chvíli zásadně závisí na ropě. 30 ropy dovážíme z Ruska, což není zrovna nejspolehlivější obchodní partner. Rozvoj alternativních paliv proto musí patřit mezi hlavní priority Evropské unie, tak abychom narušili tuto závislost na dovozech z Ruska. Evropská komise musí k této problematice přistupovat technologicky neutrálně. Chceme-li vytvořit tržní systém infrastruktury alternativních paliv, tak je potřeba zajistit, aby spotřebitelé měli možnost si vybrat mezi různými technologiemi. Existuje navíc pozitivní vztah mezi dostupností infrastruktury pro alternativní paliva po celé Evropské unii a ochotou spotřebitelů přijmout tyto nové automobilové systémy. A z toho důvodu je potřeba zajistit dostatečné pokrytí, které bude odpovídat potřebám spotřebitelů. A nakonec chci zdůraznit, jak je důležité posílit evropské financování pro infrastrukturu alternativních paliv. A to především vzhledem k novému rozpočtovému rámci. V rozpočtovém výboru, jehož jsem členkou, se o tom hodně diskutuje a 2. května výbor předloží návrh. Přeji také hodně štěstí v nacházení finančních prostředků pro tyto důležité činnosti. Děkuji. To je vše. Také děkuji. A nyní za SAD paní Grapíne, prosím. Děkuji mnohokrát. Mám za to, že všichni stínoví zpravodajové souhlasí s návrhem předkladatele stanoviska. Náš výbor předkládá pouze stanovisko, které by mělo být za výbor dopravní sladěné se stanoviskem IMKA. Evropská komise chce o 40 snížit emise do roku 2030. To je návrh, se kterým souhlasím. Je to návrh navíc, který je v souladu s dalšími iniciativami v této oblasti. Včetně tedy alternativních paliv. Je jasné, že v tuto chvíli nemáme dostatečnou infrastrukturu pro alternativní paliva. Máme také velký problém vlastně pochopit, co mohou udělat členské státy, které zatím nemají vůbec žádnou infrastrukturu pro elektrické automobily. Jak těmto členským státům, které zatím nemají vytvořenou infrastrukturu, můžeme pomoci? Je to prostřednictvím strukturálních fondů anebo jinak? Máme také řadu států, které mají vzdálené regiony či těžce dostupné regiony. Takže chceme-li dosáhnout snížení emisí CO2 a chceme-li zajistit kvalitní dopravu pro své občany, tak je potřeba především se dohodnout se všemi aktéry v eh, celém řetězci. Od automobilového průmyslu přes instituce, přes dohledové orgány a asociace spotřebitelů. Mám za to, že zpráva se ubírá právě tímto směrem. Je potřeba to řádně a rozumně regulovat způsobem, kde budou zahrnuty všechny tyto aspekty. Tedy infrastruktura, přechod k alternativním palivům, ale také informace osvětové akce vůči spotřebitelům, kteří sami se musí potom rozhodnout, jestli chtějí používat alternativní paliva nebo ne. Já vám děkuji. Nyní za ECR, za ECR se Dan Alton omlouvá. Požádal mě, aby vystoupila za něj. ECR podporuje toto stanovisko. Den vítá akční plán Evropské komise k infrastruktuře alternativních paliv. Potřebujeme koordinaci na evropské úrovni a poskytovat transparentně srozumitelné informace spotřebitelům. Je také pro zajištění interoperability platebních služeb, ale staví se za nelegislativní řešení tam, kde to je jenom trochu možné. Obecně tato iniciativa je vnímána pozitivně, je potřeba ale, aby se do čela postavilo odvětví a aby odpovídalo potřebám spotřebitelů. Neměli bychom vytvořit novou moderní verzi cest, které nikam nevedou. Infrastrukturu je potřeba vytvořit inteligentně, konec konců i ta vozidla jsou inteligentní. EKR má určité otázky týkající se financování této iniciativy. Investice budou muset být obrovské, není ale úplně jasné, jestli by měly být úplně hrazeny z veřejných peněz. Tolik tedy za EKR a za GUE. Nevím, kdo bude vystupovat za GUE. Denis, eh, jediný člen za GUE, tady přítomný? Ne? Dobrá, tak za zelené Pascal Durand není tady, takže to znamená, že hned můžeme dát slovo Evropské komisi. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkujeme za to, že jste nás pozvali na svou službu. S velkou radostí konstatujeme, že vítáte tento akční plán. A rádi bychom vám oznámili, že v tuto chvíli pracujeme na všech prioritních bodech, které pan zpravodaj zmínil. Především souhlasíme s tím, že chceme-li umožnit provoz nízkoemisních vozidel, tak se musí změnit celý ekosystém. Musíme se tedy zabývat jak vozidly, tak infrastrukturou, ale také chováním spotřebitelů a jejich povědomím. Druhý balíček mobility, který jsme přijali v listopadu loňského roku, v podstatě navrhuje takovýto komplexní přístup, který takto obšírně pojímá celou problematiku. Za prvé máme návrh týkající se nových limitů emisí CO2 z motorových vozidel. Také máme návrh novelizace směrnice o čistých vozidlech, ekologických vozidlech, to se tedy zabývá vozidly. No a potom chceme také předložit návrh týkající se infrastruktury. A budeme se zabývat také eh, přístupem spotřebitelů. Dovolte, abych reagoval na některé vaše otázky a připomínky. Především velmi souhlasíme s tím, že infrastruktura musí být interoperabilní po celé Evropské unii. To je priorita. Potřebujeme ještě více interoperability, než máme. Jak říkal pan zpravodaj, spotřebitel si musí být schopen své vozidlo po celé Evropské unii naplnit alternativními palivy, stejně tak, jako to činil u klasických paliv. Proto děláme hodně. Za prvé, podporujeme členské státy prostřednictvím PSA. Uh, Umožňuje to zmapovat stávající infrastrukturu. U devíti členských států jsme požádali o spolupráci, abychom dosáhli kritické masy. To PSA nemá řešit pouze geografické umístění této infrastruktury, ale zabývá se i dynamičtějšími aspekty, jako například dostupnost této infrastruktury v reálném čase, tak aby spotřebitelé tyto informace mohli použít k tomu, aby zjistili, kde si mohou a, dotankovat alternativní paliva anebo nabít elektrický automobil. Spustili jsme také druhou fázi observatoře pro alternativní paliva. Naším cílem je, aby tato observatoř se stala hlavním monitorovacím centrem informací týkajících se alternativních palet. A v druhé fázi se také soustředíme na to, abychom vytvořili kalkulačku pro celkové náklady provozování takovéhoto automobilu s alternativním pohonem eh, nebo na alternativní paliva. Tak, aby měli eh, spotřebitele lepší informace, které jim umožní rozhodnout, zdali přejít na alternativní paliva. V návrhu stanoviska jste také zmiňovali plánovaný srovnávač cen, takže srovnáváme vlastně různé typy paliv. V mezičase jsme také s členskými státy vytvořili prováděcí akt týkající se srovnání cen paliv, takže s členskými státy už jsme se dohodli a doufáme, že se nám to podaří přijmout ještě tento rok. Všechno je to rozpracováno a ochotně vám za pár měsíců podáme další informace o pokroku u těchto jednotlivých oblastí. Děkuji. Děkuji. Chce reagovat na zpravodaj na zmíněné body stručně? Ano, děkuji jenom za půl minuty. Především děkuji za vaše příspěvky do této diskuse. Během této diskuse zaznělo pár bodů, které už sám jsem zapracoval do své zprávy. Především tedy technologická neutralita, to je první věc, a za druhé další zavádění infrastruktury. Tady je potřeba zajistit, aby infrastruktura byla na jednu stranu dostupná a na druhé straně ji spotřebitelé akceptovali. Platí to pro elektrický pohon, ale také vodíkový pohon. Předpokládám, že budu schopen vytvořit eh, kompromisní pozněvací návrhy. Podle toho, kolik pozněvacích návrhů dostanu, tak buď to svolám další zasedání, anebo to probereme písemně. Děkuji. tak možná jenom připomenu, že termín na pozměňovací návrhy je zítra. A pokud už jste všichni usazeni, tak bychom mohli hlasovat. Dám vám minutku, abyste se usadili. Okay, so if everybody is... Pokud už všichni sedíte, tak můžeme začít s prvním hlasováním, které se týká Švýcarska a překážek k plnému zavádění trhu. Je to jedno hlasování, budeme hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování tímto zahajuji. No, okay, but we, yeah, but we... Uzavírám hlasování. Přijato 23 hlasy pro, dva byly proti a jeden se zdržel. Další jedno, jedno hlasování se týká předběžné dohody vyplývající z vyjednávání mezi institucemi o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o proporcionalitě před přijetím nových nařízení týkající se regulovaných povolání. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 25 bylo pro, 4 byly proti. Výborně. Děkuji. Nevím, jestli Andras chce k tomu něco říct. Nechce. Dobrá. A poslední hlasování dnešního dne se týká pilotních projektů a přípravných opatření pro rozpočet z roku 2000, na rok 2019. Dobrá, takže budu jmenovat ty projekty, protože všechny mají stejné číslo víceméně. První se týká sledování možných a způsobů profilování klientů a, a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhý návrh se týká komerčních záruk pro celý životní cyklus produktů, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A ten třetí se týká nástrojů pro malé a střední podniky v sociální podnikání, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. Potom kvalita služeb v turistice, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A potom pilotní projekt týkající se rozdílu v kvalitě produktů, které se prodávají na jednotném trhu, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Potom pilotní projekt týkající se požadavku přístupnosti internetu a autorských nástrojích, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato a nakonec pilotní projekt týkající se financování experimentálních kreativních a novačních klimatů, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. Tím tedy končí hlasování a znamená to, že hned můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je výměna názorů a prosím, pokud opouštíte tuto místnost, učiňte tak potichu. we will start with the... Takže začneme s výměnou názorů ohledně analýzy big data pomocí eh, samostatně učící se umělé inteligence za účasti velvyslance pana velvyslance Freud, Freud snese, ale eh, vy mi jistě řeknete, jak se to vyslovuje, pane velvyslanče, a norských vědců a právníků. Takže v první řadě všichni vítejte na našem zasedání výboru. Jsme rádi, že jste tu. Ráda bych tak eh, rovnou dala slovo panu velvyslanci. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, je mi velkým potěšení být opět zde v Evropském parlamentu, zejména v tomto výboru. Konec konců jezdil jsem k vám poměrně často. Tentokrát je mi zvláštním potěšením mezi vás přijet. Mám pro vás nové informace o umělé inteligenci a její aplikaci ve všech sektorech naší společnosti. Zejména s radostí konstatujeme, eh, že EU podniká iniciativy v této věci. S velkým zájmem sledujeme nejen iniciativy Evropské komise, ale také debaty a agendu Evropského parlamentu. Vlastně teprve před pár dny, 10. dubna, se 24 členských států a Norsko sešli, aby podepsali deklaraci ohledně spolupráce v oblasti umělé inteligence. A já vás s velkou radostí mohu informovat, že zrovna včera proběhla schůzka eh, s belgickým ministrem spravedlnosti panem Horn Hensem, který zahájil komplexní projekt modernizace pro belgický sektor justice. A navrhli jsme, že bychom s Belgií mohli spolupracovat, abychom urychlili digitalizaci justice a abychom začali definovat možnosti, jak může umělá inteligence zlepšit práci právníků a zlepšit práva občanů. Doufáme, že e, z tohoto bude vyvinut projekt, který by se mohl stát třeba pilotním projektem a který by mohl sloužit jako základ pro e, třeba nějakou spolupráci v Evropě na e, posunutí umělé inteligence ještě dále. Se mnou je zde předseda správní rady firmy ANSYS, která vyvinula umělou inteligenci, je to pan Per Martin Hoff, kterého bych požádal, aby zmínil výhody této technologie a její aplikace, protože v Norsku to už aplikujeme. A poté bych rád navrhl, že vzhledem k tomu, že tu máme PowerPointovou prezentaci, kterou vlastně už vidíte na snímku, a pokud by vás to zajímalo, mohli bychom eh, jaksi schrnout náš návrh projektu na zlepšení celého právního sektoru vlastně v celé Evropě, ve všech zemích i na evropské úrovni. Takže s vaším dovolením, paní předsedkyně, dovolte mi dát slovo panu Per Mortnovi Hofovi, eh, předsedovi správní rady firmy ANSYS. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Je nám velkou ctí být zde v parlamentu. Umělá inteligence to je něco, o čem dnes všichni mluví. A jak víte, na rozdíl od takových těch rostomilých robotů, umělá inteligence změní pravidla celého tohoto sektoru. Ve mnoha ohledech je Evropa jaksi eh, v popředí. Ono se hodně mluví o tom, že USA a Čína vedou tento sektor, ale já bych řekl, že v oblasti umělé inteligence je to právě Evropa. Zrovna před eh, pár dny Mark Zuckerberg eh, z Facebooku svědčil před americkým kongresem a řekl, že doufá, že na Facebooku skoncují z hate speech, tedy z projevy nenávisti a v sociálních médiích obecně za pět až deset let. My už to děláme dnes díky naší technologii. Takže v mnoha ohledech mám dojem, že Evropa je napřed ale chybí nám nároční zákazníci. A je také důležité mít dobře financované pilotní projekty. A teď je zásadní, abychom mohli podniknout právě tento krok. Je jasné, že umělá inteligence může eh, podpořit evropský průmysl, pakliže bude využita správně. Jsme rovněž přesvědčeni, že GDPR bude velice pozitivním krokem pro evropský IT průmysl. A to zejména právě pro oblast umělé inteligence. A to proto, že vidíme, co se děje v USA a v jiných částech světa. GDPR bude úžasná výhoda pro evropský průmysl, protože všichni ostatní se tím pak budou muset řídit a následovat nás v příštích letech. Takže i zde jsme předjezdci. Rád bych vám stručně řekl, že e, jsme také přesvědčeni, že co se týká digitalizace Evropské unie, i zde bude umělá inteligence velice, velice důležitá. Můžeme sledovat velké objemy dat, můžeme Evropu popohnat, přičemž druhá generace umělé inteligence bude daleko snáze použitelná a bude daleko rychleji nasaditelná než generace první. A s tím bych rád, abyste nám umožnili stručně prezentovat tuto technologii, přičemž to udělá kolega Ensnes, kolegyně Ingeborg Ensnes z naší firmy. Děkuji. Paní předsedkyně, europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové, já bych vám představila stručnou prezentaci na téma analýzy big data s samoučící se umělou inteligencí. V roce 1950 britský eh, počítačový vědec Turing se ptal, mohou stroje myslet? Dnes žijeme ve světě umělé inteligence a na tu otázku už můžeme odpovědět. Ano. Co to ale ta odpověď ano vlastně znamená? No, podle eh, Světového ekonomického fóra do roku 2030 eh, naroste globální ekonomika o 16 bilionů dolarů díky právě umělé inteligenci. A bude to implementace umělé inteligence napříč sektorem, která tohoto docílí. Například ve veřejném sektoru zvýšíme účinnost, transparentnost, eh, zvýšíme produktivitu a snížíme byrokracii. V oblasti zdravotnictví je potenciál umělé inteligence obrovský. Už dnes máme jeden projekt v jedné norské nemocnici, kde zdravotnickému personálu dáváme technologie umělé inteligence, co jim umožňuje ehm, naskenovat si za několik sekund eh, celou anamnézu pacientů a odhalit tak alergie. To samozřejmě vede k eh, léčbě, která může zachraňovat životy. Obrovský potenciál pro umělou inteligenci máme také v oblasti lékařského výzkumu. V rámci, v rámci právního sektoru aktuálně e, šetříme možnost vytvořit projekt na vytvoření společné platformy pro legislativu EU nebo judikatury EU, jak na národní, tak na evropské úrovni. A poté bychom na ten systém aplikovali umělou inteligenci, abychom vytvořili daleko přesnější vyhledávací mechanismy, které budou vyhledávat daleko relevantnější výsledky. Doufáme, že tento projekt by mohl pomoci posílit právní stát v rámci EU. Dále umělá inteligence může být nasazena pro boj s fake news, což je pojem, který se objevuje stále častěji v dnešní době. A tím se dostáváme k otázce bezpečnosti kde můžeme umělou inteligenci použít pro hodnocení rizik, monitorování rizik v oblasti prevence. A jak zmínil pan Hof, eh, umělou inteligenci můžeme použít při detekci a boji s eh, projevy nenávisti. Jak vlastně funguje umělá inteligence? No, potřebujeme big data. Eh, Zaznělo tu, že Čína a USA mají oproti nám konkurenční výhodu, protože mají daleko větší databáze, eh, na kterých mohou své algoritmy učit. Ale jak vidíte, naše technologie vyžaduje minimálně 50 tisíc dokumentů, což je poměrně málo. A ukazuje to, jak je umělá inteligence v Evropě vyvíjena. Takže Big data, velké objemy dat, to se nahraje a použije se na ně algoritmus CCL. Corpus Cube Linguistics, korpusové, korpusová lingvistika. Jinými slovy, tento algoritmus se sám učí chápat jazyk, který se v těch, v těch datech používá, v té datové sadě. Ať už to bude tedy lékařský jazyk, nějaké elektronické anamnézy, nebo to bude právnický jazyk, evropské judikatury. Algoritmus CCL pochopí, jak se ten jazyk používá. Takže ono je vlastně úplně jedno, jestli ta judikatura bude anglicky, francouzsky, norsky nebo jinak, protože ten algoritmus je jazykově neutrální. Tak potom se ta data rozstřídí do takzvaných znalostních databází. To je proces samoučení. Jinými slovy, není potřeba manuálně nic štítkovat, což je velice důležité protože to drasticky redukuje objem času, který je potřeba na implementaci celého systému. No a poslední krok je, že se připraví uživatelské rozhraní, které je pak připraveno na provádění analýzy dat. Tak, jenom abyste si udělali nějakou představu o hlavních přínosech CCL. Je to rychlý algoritmus, snadno implementovatelný, je jazykově neutrální a je nad 90% přesný. Před chvílí jsme tady hovořili já a pan Hof o projevech nenávisti a zmínil také tento konkrétní případ. Je velice zajímavé, že Mark Zuckerberg uvedl, že e, technologie umělé inteligence Facebooku, která je velice pokročilá, bude schopna detekovat projevy nenávisti za 5 až 10 let. A my vám opět můžeme říci, že v Evropě už to děláme dnes. Jsme velice vděční, že z umělé inteligence dělá EU prioritu a že se zde vedou vážné diskuse o standardech, normách, etice a možnostech v této oblasti. Jakožto zúčastněná strana jsme připraveni s vámi spolupracovat, tedy s vašimi institucemi a firmami v EU, abychom dále vyvíjeli kompetence EU v oblasti umělé inteligence, tak jak to budou stanovovat standardy a legislativa v EU. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám za tento úvod a za vaši prezentaci. Je to velice zajímavé. Ráda bych teď otevřela diskusi pro poslance. Bude prostor pro vaše dotazy nebo komentáře. Nevím, kdo bude první. Kdo se chce na něco zeptat? Catherine? Tak prosím. Děkuji. Je skvělé, že tu máme eh, norské kolegy. Já jsem eh, v příslušné delegaci. Za pár týdnů k vám pojedeme. Jsme rádi, eh, že jste dnes mezi námi. Samozřejmě máme na pořadu jednání velice relevantní témata, ke kterým se na naší delegaci vrátíme. Dnes proběhla pracovní sněně, kde jsme hovořili o umělé inteligenci. Samozřejmě jsme jaksi předběhli dobu, čekáme na návrh komise, který by měl přijít zítra. Eh, osoba, která je za to zodpovědná v komisi, nechtěla nic říct, nechtěla nic zmínit, ale řekla bych, že vy jste se dotkli celé řady důležitých aspektů. Je, jde o důvěru, jde o standardizaci a to je něco, co bych ráda zmínila. Náš výbor je zodpovědný za standardy, za normy a já si dělám trošku starosti o to, že vlastně nevíme, kdo standardy stanovuje. Já si myslím, že my musíme být daleko eh, aktivnější co do vůdčí role a e, ráda bych se dozvěděla, co si myslíte o tomto vy, o standardizaci této oblasti. Samozřejmě kvalita dat, to je velice důležitá věc. Musíme algoritmy zakládat na datech, ale musíme zajistit, že ta data budou co nejkvalitnější, co nejpřesnější. Takže jak zajistíme, že budeme mít přesná kvalitní data? Je skvělé, že jste, že jste zmínila ten citát Alana Turinga. Ehm, konec konců Ellen Lovelace na stejném problému pracoval ještě před Turingem, ale ehm, je velice důležité, aby po tom, co se mu stalo, jeho práce byla náležitě zohledněná. Ale podíváme-li se na to, ten proces učení, tak eh, vy jste se dotkli toho, co říkal Mark Zuckerberg, ale často se stává, že vlastně eh, politici neví, co se myslí umělou inteligencí. Naše práce je se vzdělávat. Eh, vy jste tady, to je dobře, ale vy vlastně mluvíte už k, abych tak řekla, ke konvertitům a navíc nás tady není ani mnoho. Takže dnes jde o to, abychom zajistili lepší interakci mezi odborníky v oblasti technologie a mezi tvůrci politiky. Protože jedno, jedna z hlavních oblastí zde je právě vzdělávání. Toto je daleko širší téma. Musíme eh, přemýšlet o tom, co to bude znamenat pro pracovní místa, co to bude znamenat pro pracoviště. Dotkli jste se zdravotnictví a to je velice důležité, protože tak můžeme občanům ukázat, jak pro ně eh, umělá inteligence může být i prospěšná. Například můžeme mít eh, stroje, které odhalí rakovinu kůže lépe než ličtí lékaři, což může leckoho vystrašit. Takže jak vyplníme tu mezeru mezi technologii a tvůrci politiky? Jak to zajistíme? Eh, doufám, že se nám podaří nějak lépe spolupracovat. Ehm, ehm, má hlavní obava eh, aktuálně je taková, že s tím, co se všechno děje, například autorské právo, data mining, text mining, že zkrátka eh, věci nevypadají vůbec prospěšně k to, vůči tomu, co chcem, čeho chceme dosáhnout. Tedy jak přemostíme ty mezery, jak budeme společně postupovat, protože tu vlnu umělé inteligence už nikdo nezastaví. Teď je potřeba přemýšlet o tom, co budeme dělat do budoucna, jak apelujeme na občany, abychom zajistili, že ti lidé, kteří dokáží využít sílu technologie, nebudou v té, eh, že v té vlně neutonou, abych tak řekla. Takže skvělé, je skvělé, že jste tu, rádi vedeme tuto diskusi, máme toho na pořadu jednání spoustu a do budoucna se musíme Eh, zaměřit na proaktivní práci. Počkáme, co nám řekne komise zítra. Tento výbor musí zůstat i nadále na špici toho, té, této snahy, jak si standardizovat tuto oblast. Nesmí to být ani USA, ani Čína. Děkuji, pan Štefanec. Děkuji, paní předsedající. A díky také našim hostům za velice zajímavý úvod, za zajímavé myšlenky. Když už hovoříme o fake news a jejich detekci a boji s nimi, to je podle mě hlavní hrozba pro demokracii. Použití umělé inteligence za účelem boje proti fake news je podle mě eh, velice zásadní. Můžeme tu situaci zcela zvrátit a tím pádem z umělé inteligence můžeme udělat jednu z největších výhod demokracie, pak, když to bude fungovat správně. Ale já se chci zeptat, jaké druhy nástrojů bychom měli použít k tomu, abychom chránili právní stát v oblasti boje proti fake news. Ono je totiž velice důležité rozšíři, eh, rozlišit tu roli veřejného a soukromého sektoru. Ve většině zemí EU aktuálně je to právě veřejný sektor, který dělá daleko více než státy, než legislátoři, kde se stále hovoří o detekci a boji s fake news. Takže má otázka je, mohli byste prosím trochu rozvést toto téma, tedy jaká by měla být role veřejného sektoru co do využití umělé inteligence pro tuto oblast. Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo paní Jakonsáry. Mrs. you have the floor. Máte slovo, paní Jakonsari. Děkuji. Já mám dotaz. Ale začnu jinak. Eh, říkali jste, že a Trocky říkal, že revoluce požírá své děti. Digitální eh, eh, revoluce přináší etické problémy, nad kterými musíme přemýšlet. Umělá inteligence například v překladu různých jazyků by měla e, zůstat neutrální, protože vy hovoříte o tom, že ten algoritmus sám o sobě je neutrální. E, co nám můžete říct o algoritmech, které jsou e, neviditelné v digitalizaci? neskrývají nějaké um, obchodní tajemství, eh, zůstávají neutrální, nebo jak dokázat toho, aby byly neutrální? Evropská unie je um, před Čínou nebo Spojenými státy, jak jste eh, říkali. Můžete nám o tom říci trochu víc, jakým způsobem se dostala Evropa do popředí Jakým způsobem lépe identifikuje fake news než Spolené státy nebo Čína například? Ohledně Číny eh, se chci zeptat, zda Čína vůbec rozeznává něco jako fake news. To by mě opravdu hodně zajímalo. Děkuji. Okay, thank you very much. And then, uh... Děkuji, pan Zule. Zullo, děkuji vám, paní předsedkyně. Já využiji přítomnosti expertů, abych jim mohla položit několik dotazů a přednes několik úvah. E, ta první se týká právní subjektivity. To si myslím, že je téma, které v legislativní diskuzi budeme muset e, do detailu vyřešit protože se bude jednat o to, e, komu dát zodpovědnost za dané volby. Tomu stroji, nebo jeho výrobci, nebo tomu, kdo zpracovává výsledek údajů. Tento aspekt je stále složitější a velice rád bych eh, znal váš názor. Také se hovořilo o tom, že bude zásadní mít systém, který bude schopen hodnotit kvalitu a důvěryhodnost údajů o kterých pak eh, umělá inteligence mm, nebo se kterými se bude zabývat, protože jinak bychom měli zavádějící výsledky. A také se hovoří tedy o neutralitě algoritmu. Eh, tento velký objem údajů by mohl tedy i napomáhat tomu, aby se nějakým způsobem směrovala ekonomika. Proto je zapotřebí, aby vše bylo zcela transparentní. A já bych chtěl také pochopit něco více ohledně toho, co už jste říkali, že na evropské úrovni máme určitou kompetitivní výhodu. Můžete nám o tom říct něco více, více detailů? já si myslím, že důležité, abychom měli vůbec nějakou evropskou strategii, protože trh je nejspíš příliš rozdrobený a to nám neumožňuje dostatečnou konkurenceschopnost. A, e, e, kdybychom měli jednotnou režii v tomto smyslu, tak e, bychom mohli jít před ještě rychleji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí do této diskuze, proto bych jednu otázku ráda položila sama. A je to trochu obava eh, ve společnosti kolem eh, umělé inteligence. Lidé se bojí, že robotika nebo roboti jim eh, seberou práci, že jen vysoce kvalifikované osoby budou schopny pracovat s roboty. Ale já jsem přesvědčena o tom, že všechny ty výsledky a výhody umělé inteligence tak jak jste o tom hovořili v této prezentaci, ehm, nám mohou pomoci. Tak jak byste, jak byste chtěli vysvětlit lidem výhody umělé inteligence, aby se na to nedívali jako na nebezpečí, ale spíš jako na eh, výhodu, na přínos? Je to taková obecnější otázka. Nevím, kdo z vás chce promluvit jako první, ale prosím, máte slovo. Ano, já určitě odpovím nebo tady ponechám prostor eh, eh, expertům na eh, otázky. Dnes jsme se sešli také s různými osobami z kabinetu komisaře Ancipase A tam jsme diskutovali o věcech, které bychom chtěli probrat i zde v Evropském parlamentu. A to, že je velice důležité, dosáhnu široké spolupráce ohledně follow-upu tohoto eh, sdělení, také ohledně eh, dohody, o které jsem se zmiňoval ve svém úvodu, neboli je tu úloha evropských institucí, eh, také Evropského parlamentu, kterou je zapotřebí sehrát a právě tímto procesem budeme definovat, jak a k čemu má být využívána umělá inteligence. Eh, Nej, není to nějaký obskurní programátor, který to vytvoří, protože tady se jedná o to, aby to prospívalo eh, společnosti, veřejnosti a proto my eh, můžeme takto vytvářet proto podmínky. O tom jsme diskutovali včera a vyjmenovali jsme celou řadu výhod eh, v, právním, eh, v právní oblasti, ve zdravotní oblasti, eh, ve veřejných službách, ve fake news ohledně hate speech, v tom, abychom lépe pochopili naše občany, abychom měli větší, širší poznatky, které mohou chránit životy evropských občanů. O to tady právě jde. K tomu se má využívat umělá inteligence. Není to nějaký zlovněstný mechanismus, nějaká hrozba stroje pro eh, evropskou veřejnost. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím zodpovědět otázky týkající se standardizace především. Standardizace je velice důležitá. Je to standardizační výbor, eh, který se zabývá umělou inteligencí. Mnoho evropských států se účastní eh, v této činnosti a vidíme, že Spojené státy a Čína vedou v eh, činnost tohoto výboru. Jsou tam určité menší evropské podniky, Eh, zastupující evropské státy a nemají tolik zdrojů jako eh, velcí hráči ze Spojených států a Číny, kteří vynakladají obrovské peníze, aby byli opravdu eh, na špičce technologie. Takže je nesmírně důležité, abychom podporovali jak podniky, tak země, které se této práce ve výboru ISO účastní abychom dále sledovali tento vývoj. Velice pozitivní je, že Evropská unie chce mít pozorovací úřad pro eh, umělou inteligenci, který má být tedy mm, zavřen zítra. 25. má být přednesena strategie ohledně umělé inteligence. delegace mm, pana Ancipa mm, ji má odprezentovat. Co se týče etiky e, strojů, to je velice komplikovaná otázka. Myslím, že bychom měli se, mm, se od toho udělat odstupit o krok zpět a podívat se na to, že Evropa je eh, v avantgardě v mnoha věcech. Máme malé podniky, ale chybějí nám eh, Eh, zákazníci s vysokými požadavky a sektor, který by mohl využívat eh, široce a eh, který by žádal to, aby umělá inteligence byla efektivnější. Potřebujeme tedy posílit veřejný sektor, který by žádal tuto vyšší efektivitu a pak je tu spousta možností. Takže já mám na to celkově pozitivní náhled. Co se týče konkurenčních výhod, v Evropě mám ten pocit, že máme už tedy druhou generaci umělé inteligence. Potřebujeme, jak jsem říkal, více náročné e, zákazníky, ale výhodou je teď, že máme e, GDPR, které se zapracovává do legislativy všech členských e, státech, což je naše odvětvová výhoda. Teď je to naší e, výhodou. Jak zastavit fake news, jak je detekovat, jak to dělá tedy stroj, to vám e, poví e, ředitel ANSISu. Já jsem jedním z zakladů tohoto podniku a děkuji za to, že jste nás pozvali když hovoříme o fake news a o nových technologiích, musím říci, že stojíme před že stojíme před něčím, čehož výsledky ještě neznáme. V tom s vámi plně souhlasím, eh, paní předsedkyně, ale v takové situaci jsme byli mnohokrát. Před něk- Eh, před dvěma eh, sty lety to byly eh, létající člunky, tkalcovské stavy a všichni se bál, nebo mnoho lidí se bálo, že to je dobré pracovní místa. Teď vidíme umělou inteligenci, která zase vytvoří pracovní místa, o nich ještě nevíme, ani nevíme, jak je pojmenovat. Ani nevíme, jaká pracovní místa se tak v budoucnosti vytvoří. A velice zásadně důležité je, abychom si to uvědomovali. Eh, tyto změny znamenají, eh, pokud tedy zvažujeme fake news, eh, tak tyto změny znamenají, že můžeme kombinovat algoritmy a logaritmy, to znamená, že můžeme data nestrukturovaná kombinovat se strukturovanými. A není to tak anonimní, jak si lidé myslí, když hledají něco na internetu. Máte nějakou IP adresu, a jsou tu různé možnosti samozřejmě, jak eh, eh, jakým způsobem se eh, tomu vyhnout a zůstat anonymní, jsou to tzv. dark rooms. Ale z této perspektivy, z mého pohledu je velice důležité, abychom drželi pohromadě v Evropě, abychom spolupracovali, abychom měli otevřenou mysl, protože v budoucnosti většina toho, co uvidíme, Eh, bude vych... z toho, jak se budeme o naše znalosti eh, dělit. Eh, pokud budeme pracovat na rozvoji, tak nás čeká vynikající budoucnost. Uvedu příklad. Podívejte se na tento telefon. Všichni takovýto telefon máme ale abyste do něj dostali elektřinu, máte na to 20 různých eh, možností, což samozřejmě v Číně vytváří mnoho pracovních míst, ale pro životní prostředí je to zcela katastrofální. A to právě mám na mysli. To je věc, na které máme pracovat, abychom vytvářeli nové standardy a když diskutujeme o morálce a etice, není problém eh, ji začlenit i do eh, těchto technických úvah. Abychom zastavili fake news před vstupem do Evropy, tak musíme vědět jak. To je to boj, je to boj, který můžeme vyhrát, pokud budeme pracovat společně ale musíme postupovat rychle a neměli bychom se bát. Ne, neměli bychom se vůbec čeho bát, ale musíme být v čele. A to nejužitečnější, nejefektivnější, co můžeme udělat, je kombinovat eh, naše mysli eh, se stroji a v tomto smyslu eh, vytvářet nové standardy. Um, uh, Ještě abych něco dodal ohledně věrohodnosti údajů. To si myslíme, že je zásadní věc. Ohledně našeho algoritmu je velice mm, specifické to, že můžete prostě hledat prostřednictvím umělé inteligence několik věd. Můžete číst abstraktní eh, pojmy. Podíváte-li se například na eh, farmaceutický sektor, pokud eh, chcete nějaký projekt například s nemocnicí, můžete dojít do soukromé nemocnice, kam chodí bohatí lidé a platí za operace. ale sociální demografie je eh, důležitá. Potřebujeme mít striktní pravidla ohledně toho, jak se budou sbírat údaje a jaká bude jejich kvalita. A o to, eh, o to chceme eh, usilovat a například také ve farmaceutickém průmyslu. Technologie může porozumět všem jazykům, jak bylo řečeno, může porozumět dialektům a také Eh, složitým jazykovým strukturám, jako například 30 či 40 vět. Takže poznatky, které využívá eh, policie tímto způsobem, eh, už se takto dají zjistit. Například, když někdo napíše, že rajčata přijdou na Grand Place dnes večer v 10 hodin, tento systém pochopí, že rajčata nepatří do této věty a to eh, eh, vyvolá eh, reakci, jakoby to zazvoní na alarm. Takže tímto způsobem lze získávat poznatky. Proto také pravidla musí být velice striktní pro pro získávání eh, těchto eh, údajů a eh, je důležité, aby podobný systém byl tedy prostupný pro celou Evropu, aby byl jednotný. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo uh, chce odpovědět? Odpověděli jste na všechny dotazy, takže vám mnohokrát děkujeme a předám a děkuji vám za to, že jste se zúčastnili našeho zasedání a že jste nám poskytli takto hluboké poznatky o umělé inteligenci a velice rádi budeme eh, dále diskutovat o tomto tématu a děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišli a poskytli nám další informace. Teď můžeme postoupit dál. Okay, so um, our next agenda item normally is the uh, free... Dalším uh, uh, bodem je svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii. Počkáme minutku na paní zpravodajku. Okay, so uh, our has arrived. Paní zpravodajka již je zde. Můžeme tedy pokračovat s posledním bodem na pořadu jednání pro dnešní dopoledne a jsou to pozněvací návrhy týkající se volného pohybu jiných než osobních údajů v Evropské unii. Dávám slovo paní zpravodajce Anna Marie Koraca Bild. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, omlouvám se, hlasovala jsem v jiném výboru moc se za to omlouvám, koliduji mi priority. Především všem děkuji za velmi důležité a zajímavé pozměňovací návrhy, které ukázaly, že o tuto problematiku máte velký zájem. Proběhlo druhé další zajímavé zasedání stínových zpravodajů, zabývali jsme se kompromisními pozměňovacími návrhy a všem jim moc děkuji, protože myslím, že jsme odvedli velký kus dobré práce. Byli jsme konstruktivní, snažili jsme se najít kompromisy a některé dobré už se nám povedlo identifikovat. Byla jsem velice ráda, že máme tolik společného zájmu eh, na tom, aby toto nařízení bylo ambiciozní. Protože pokud zrušíme omezení volného pohybu jiných než osobních údajů, tak to bude mít obrovské přínosy Nemůžeme to podkopat tím, že bychom rozšířili rozsah působnosti anebo výjimky. Takže jsem ráda, že rychle se snažíme vypracovat toto důležité nařízení. Paní předsedkyně, chci upozornit na to, že to je opravdu jeden z pilířů digitálního jednotného trhu. Naše ekonomika stojí na datech stále více a přínosy budou představovat v podstatě ekvivalent dvou posledních dohod o volném obchodu, které Evropa uzavřela. Takže když se podíváme rychle na pozněvací návrhy, je to velmi jednoduché nařízení, tak nechť to je jednoduché a jasné a nechť poskytneme právní jistotu a vytvoříme ambiciozní text. U článku 2, tedy rozsah působnosti, jenom aby všem připomenula, máme tady před sebou ještě kus práce. Chceme-li zjednodušit a pardon, poukázat, jak tento tok a, doplňuje GDPR. Já chápu legitimní otázky a obavy od kolegů. Dostali jsme pět právních posudků, které v podstatě všechny říkali to tež. A to, že toto nařízení o volném toku jiných než osobních údajů je, osob, je ve svém rozsahu velmi omezené, tedy zeměpisně. Má odstranit překážky, které by znemožnily lokalizaci údajů. GDPR se týká toho, jak zpracováváme údaje. To je něco úplně jiného. Je to velmi technické téma. Požádali jsme si o vyjádření právníků. GDPR je u osobních údajů, u neosobních údajů tedy máme toto nařízení. Co se stane u smíšených datových sad a proč je potřeba tyto smíšené sady zahrnout do rozsahu působnosti? Odborníci nám totiž říkali, že budeme mít stále více šedých zón. Většina údajů bude jiných než osobních, s tím, že malá část bude osobní údaje. Co se tedy stane, pokud máme nepro, máme propojené nerozdělitelným způsobem osobní a neosobní údaje. Tak ať už se nachází v Evropské unii kdekoliv, tak bude platit GDPR na osobní údaje. Nicméně GDPR nemůžeme vztahovat na celou datovou sadu v případě, že je smíšená. A to z toho důvodu, že GDPR říká, že nemůžeme omezit pohyb osobních údajů Členské státy mohou využít řadu dalších výjimek z GDPR a vytvořit omezení, která nevychází z důvěrnosti osobních údajů. Takže v podstatě, pokud bychom to nevyřešili, tak bychom zásadně ohrozili pohyb těchto údajů. Je to opravdu veliká výzva v dnešní době. Musíme zajistit eh, respektování soukromí, ale zase na druhou stranu nemůžeme bránit inovaci a digitální ekonomice. Když si čtu vyjádření právníků, tak v textu v řadě pozněvacích návrhů uvádíme, že v případě smíšených datových sad se volný tok bude týkat těchto sad, aniž by bylo dotčeno GDPR, a to aniž by bylo dotčené velice důležitá věta. Znamená to totiž, že osobní údaje, které jsou součástí této sady, tak ty vždy budou chráněny za účinnosti GDPR, čili toto nařízení a GDPR se budou vztahovat na osobní údaje, které jsou nerozlučitelně spojené s těmi neosobními. GDPR tedy zajistí, že všechna pravidla budou platit. Musela jsem přečíst ten právní text, protože v nařízení platí každé slovo. Pokud jasně neupravíme otázku smíšených sad a budeme na ně uplatňovat GDPR, tak to skončí u soudu první den, kdy to vstoupí v platnost. A naší odpovědnosti je se tomu vyhnout. Kromě toho, tady také máme několik otázek, Nejprve anonymizace údajů a deanonymizace údajů. Tady si myslím, že najdeme určité řešení. Pokud je něco deanonymizováno, tak se to stane osobním údajem a následně GDPR. Článek 3 a definice. Tady nevidím řadu problémů. Je důležité především poskytnout právní jistotu, na tom jsme se všichni zhodli. Teď zadávání veřejných zakázek mně přijde jasné, že toto nařízení vám nedává povinnost přesunout údaje do jiných členských států, jenom to znamená, že členské státy vám v tom nemohou bránit. A právě proto je velice důležité, aby se to týkalo veřejných orgánů na všech úrovních státní zprávy a zadávání veřejných zakázek, ale nevzniká z toho povinnost pro žádnou organizaci, aby nutně poskyto, aby nutně přesunula údaje do jiného členského státu. Teď, co se týče článku 4, výjimky z volného pohybu a veřejná bezpečnost, tady si myslím, že je důležité, abychom zachovali jednu výjimku. A to na základě smluv a na základě judikátu. A zase jsme tady dostali kvalitní vyjádření od právníků. A panuje široký konsensus, že výjimka pro veřejn týkající se veřejné bezpečnosti by měla zůstat. Členské státy navíc by měly transparentně komunikovat eh, veškeré požadavky, které chtějí zachovat, včetně důvodu, tak aby to komise mohla sledovat, zkontrolovat. Aby ty výjimky byly co nejomezenější, ale na základě dodržování zásady proporcionality. EFD předložilo pozněvací návrh k otázce eh, publikování v úředních jazycích na internetových stránkách. Ve zprávě ITRE se píše o pracovních jazycích Evropské komise, tedy angličtina, němčina a francouzština. Předpokládám, že tady najdeme řešení, protože všichni chceme, aby to bylo co nejtransparentnější a nejotevřenější. Aby tady občané a podniky věděli, jaké požadavky platí. Teď přístupnost údajů pro eh, veřejné orgány článek 5. Tady souhlasíme s tím, že musíme zjednodušit postup. Pokud jeden členský stát potřebuje přístup k datům, která jsou ukládána v jiných členských státech, a to z právních důvodů, například eh, daňových, tak by to mělo jít prostřednictvím jediného kontaktního místa a to co nejjednodušším způsobem. Teď k článku 6. Tady také potřebuji trošičku času, abych to vysvětlila. Tady v podstatě jde o smlouvu mezi cloudovým poskytovatelem služeb a uživatelem. Je to o tom, aby firmy mohly měnit poskytovatele služeb. Konec konců vývoj probíhá velice rychle a cloudové služby jsou stále lepší. Evropská komise, jak píšeme ve zprávě, se rozhodla že dá šanci kodexu mezi zainteresovanými stranami a že nebude příliš preskriptivní z naší strany, že jim tedy dáme dostatek času na to, aby vznikly kodexy chování a aby se zavedly do praxe. My jsme tady navíc řekli, že komise bude nejenom předsedat a svolávat toto zasedání, ale také bude sledovat proces. Teď, co se týče článku 9 a harmonogramu, tak eh, tady si myslím, že jsme vyřešili řadu obav tím, že jsme zkrátili ty harmonogramy. Jinými slovy, uvědomili jsme si, že je potřeba, aby to obstálo i v budoucnosti, abychom byli schopni sledovat a měnit případně tento systém v oblastech, které eh, jsou upravovány smlouvou. To tež platí i pro vztah pro GDPR a také jsme požádali Evropskou komisi, aby přijala pokyny k tomu, jak bude fungovat vztah eh, tohoto nařízení a GDPR což by mělo vyřešit problematiku ochrany osobních údajů. Takže jsme požádali komise, aby vydala zprávu týkající se provádění GDPR a výjimky z důvodu veřejné bezpečnosti. A kurexy a portabilita, to jsme vyřešili a z pěti let jsme to zkrátili na tři a půl ten čas pro přeskum, tak aby spoluzákonodárci měli možnost toto vstoupit pokud nebudeme spokojeni. Děkuji. Budu se těšit na vystoupení kolegů a stínových zpravodajů. K čemukoliv děkuji. Thank you very much and these shadows for uh, the SND. Stínoví zpravodajové. Za SAD Crystal Schalder, prosím. Děkuji mnohokrát, budu hovořit dánsky. Tak for ordet, fru formand, øh, og også tak for øh, den her gode gennemgang fra vores øh, rapportør. Děkuji. Děkuji vám za skvělou prezentaci. Je to dosti specifická situace. Pozměňovací návrhy skupiny předložili, ale teď už v podstatě jsme se dostali ke kompromisům. S vaším dovolením se tedy pokusím vysvětlit ta tři témata, která jsou pro nás jako SAD nejdůležitější. Za prvé, paní zpravodajka hovořila o smíšených datových sadách. To je pro nás důležité téma. Musíme najít jasnou a přitom užitečnou definici, která nepovede ke zmatku co to ta smíšená datová sada je. Myslím si, že budeme schopni najít kvalitní formulaci. Je to pro nás dosti důležité. Je zásadní, abychom nepodkopali GDPR. Zároveň potřebujeme zajistit právní jistotu. Ten právní text musí být velmi přesný. Pak tam je ještě další věc, o které jsme nyní začali diskutovat. Deanonymizace údajů. Máme obrovské datové sady, některé neobsahují osobní údaje, ale technologie si vyvíjí a následně je stále jednodušší deanonymizovat tyto údaje. A proto musíme mít neprůstřelnou právní úpravu. tak aby se nemohlo zneužívat této možnosti deanonymizovat data. A pak, když dojde k této deanonymizaci, tak musí být jasné, co na to právní text říká. Děkuji tedy zpravodajce za to, že tento aspekt zapracovala do kompromisních pozněvacích návrhů. Možná v rámci přeskumu za dva a půl roku se tímto budeme muset znova zabývat. Budeme se muset podívat na to, jak se vyvíjí deanonymizace. Takže děkuji. Mám pocit, že to je cesta, na kterou jsme se teprve vydali. Dnes jsme hovořili i o umělé inteligenci a myslím si, že v budoucnosti uvidíme, že bude možné opravdu změnit povahu těch údajů a nechceme, aby občané si z toho museli dělat starosti. Zadávání veřejných otázek, eh, zakázek, pardon, to je další otázka, která je velice důležitá pro SAD. I v tomto případě je důležité, abychom nevytvářeli zmatení týkající se právního postavení. Já se nemyslím, že je potřeba zmiňovat zadávání veřejných zakázek v této úpravě, protože konec konců už máme kvalitní právní úpravu, evropskou týkající se veřejných zakázek. Pokud najednou začneme hovořit o zadávání veřejných zakázek, kontextu volného toku um, neosobních údajů, tak z toho vznikne zmatek. Lidé budou myslet, že chceme novelizovat úpravu týkající se veřejných zakázek. Pokud vyřešíme problematiku smíšených datových sad a pokud se vyjádříme k problému deanonymizace údajů, a nebudeme konkrétně hovořit v tomto právním aktu o zadávání veřejných zakázek, tak si myslím, že to bude v pořádku, že to velmi rychle projde a že získáme širokou podporu pro tento návrh. Ten návrh je velice důležitý. Potřebujeme zajistit, aby jiné než osobní údaje mohly volně obíhat. To jsou tedy tři body, které jsou pro nás velice důležité. Paní zpravodajka už nám vyšla vstříc u dvou bodů takže pokud bychom tam nezmínili veřejné zakázky, tak bychom podpořili ten stávající návrh a kompromisní návrhy, které jste předložila. Budu se těšit na dobrou spolupráci. Děkuji za ECR Dan Dalton, ale nemohl přijít, tak mě požádal, bych mluvila jeho jménem. V první řadě bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za rychlou přípravu návrhu kompromisních pozměňovacích návrhů a za konstruktivní schůzi minulý týden ve Štrasburku. Jak uvedl na dané schůzi a v předchozích rozhovorech, v podstatě se na věc dívá stejně jako paní zpravodajka, aby se vytvořilo ambiciozní nařízení, které bude odstraňovat překážky pro volný pohyb – Eh, údajů. Co se týká výjimky pro účely veřejné bezpečnosti, ví, že v radě toto byla velká diskuze, součástí tedy té širší debaty ohledně výjimek pro veřejný sektor a proto si myslí, že je velice důležité, aby parlament zaujal velice silné stanovisko proti širokým výjimkám v rámci toho nařízení. Plně podporuje snahu paní zpravodajky minimalizovat eh, počet výjimek k tomuto nařízení ve věci veřejné bezpečnosti Eh, veřejných zakázek nebo eh, různých jiných vládních snah. Zkušenosti nám jasně ukazují, že existuje vážné riziko, že vlády a místní samozprávy budou zneužívat tyto možnosti a zbytečným způsobem budou lokalizovat data. Tomu je potřeba zabránit, pokud nelze doložit eh, pádné důvody pro takovou činnost. Pokud my jako parlament nebudeme ambiciozní, aby ten rozsah byl co nejširší, existuje vážné reálné riziko, že ve finále to nařízení bude zklamáním a překážky pro volný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii neodstraní. Toto nařízení nevr- není na- navrženo tak, aby stížilo situaci pro veřejné orgány a proto pan Dalton vítá kroky paní zpravodajky za tím účelem, aby bylo snazší aby legitimní žádosti o přístup k datům z veřejných orgánů mohly být zobrazovány rychleji. To je totiž také jedna z obav, kterou chce on ošetřit. Co se týká smíšených datových sád, pan Dalton si myslí, že máme od minulého týdne situaci po právní stránce poměrně vyjasněnou, že neexistuje riziko pro GDPR ze strany tohoto nařízení, přičemž to nové znění to dále vyjasňuje a pan Dalton eh, chápe, že tedy se všichni shodneme, on nepodpoří nic, co by GDPR ohrozilo. Co se týká datového portingu, Pan Dalton vítá kompromis paní zpravodajky. Myslí si, že bychom měli umožnit trhu, aby si sám vytvořil kodex schování a je potřeba dát trhu také čas na fungování. Je potřeba zaměřit se na transparentní systém a na systém, kde bude přechod snadný, přičemž oba tyto prvky zvýší konkurenci, hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost a přístupnost pro uživatele, zejména malé a střední podniky. Tolik pan Dolten. A teď za ALDE je tu Dita Charanzová. Děkuji vám, paní předsedající. No, já budu stručná. Chtěla bych poblahopřát eh, Aně Marii a děkuji také sekretariátu, děkuji právní službě. Máme před sebou velice dobré kompromisy. Žádné další komentáře nemám. Možná bych jenom zareagovala na propojení tohoto nařízení a GDPR. Já si myslím, že v tomto ohledu to neformální právní stanovisko, které jsme obdrželi, bylo velice užitečné. Myslím si, že tyto dvě, tato dvě nařízení si neprotiřečí. A e, to říkáme konec konců velice jasně v, na, v kompromisních na pozměňovacích návrzích. Jejich štón. Vítám i ta myšlenka, kterou Anna Maria sama popsala, tedy, eh, že to, co chceme říci jako parlament, a říkáme to už od samého začátku, ještě předtím, než ten návrh byl vůbec na, straně, eh, na, na stole ze strany komise, tedy, že chceme, aby veškerá data mohla po Evropské unii kolovat svobodně a aby vůbec nedocházelo k žádným požadavkům na lokalizaci dat. I v tomto ohledu eh, to tady teď v kompromisech specifikujeme, zejména co se týká otázek, jako jsou veřejné zakázky. To je, myslím, velice užitečné, musíme se toho přidržet. Děkuji ještě jednou. Doufám, že co nejdříve eh, o těch kompromisech budeme moci také hlasovat. Díky. Eh, z GUE ani od zelených nikoho nemáme, ale je tu Marko Zullo. Prosím. Grazie, prezidente. Děkuji. Také chci eh, poblhopřát paní zpravodajce, protože myslím, že eh, se nám bude dařit plnit cíle, které jsme si stanovili. Směřujeme k svobodnému pohybu údajů na trhu. A to se může stát, pokud to bude vyváženo důvěrou eh, spotřebitelů. A my musíme najít správnou rovnováhu mezi těmito dvěma věcmi. Co se týče svobodného pohybu údajů, je to důležité pro interoperabilitu systému, kvalitu a důvěryhodnost údajů. Co se týče důvěry, musíme poskytnout záruky. Je tedy vítáno upřesnění ohledně osobních údajů a neosobních údajů my eh, podporujeme eh, toto stanovisko, tedy uživatelé musí mít záruku, eh, že jejich údaje budou chráněny, aniž bychom příliš komplikovali pohyb údajů. A proto bych chtěl zdůraznit ještě jednou tu koncepci, o které jsme diskutovali posledně, a to je úsilí o vytvoření takového uh, systému pravidel, které uh, bude schudné pro budoucnost, abychom nevybudovali normativní rámec, který by byl příliš eh, rigidní, ale abychom definovali principy, které bude možné využít pro mnohem delší období. Jak víme, tento sektor zažívá eh, obrovský vývoj technologií, eh, rychlejší, než bychom dokázali předvídat a proto je vhodné, abychom příliš nesvazovali, ale předložili eh, užitečné principy. Děkuji mnohokrát. Za Evropskou komisi, prosím. Děkuji mnohokrát, Pearson Danahu. Budu velmi stručný. Chtěli bychom přivítat veškerou tu práci, která tak rychle byla odvedena parlamentem, zejména paní zpravodajkou Koraca Bild. Jsme velice spokojeni s podstatou, s tím směrem, jakým se ten návrh ubírá. Myslíme si, že nám to pomůže rychle dospět k pozici, kdy parlament bude moci vstoupit do vyjednávání s radou, která rovněž věc diskutuje velice rychle. Dovolte mi reagovat na několik bodů, které tady zazněly. Chápeme, že to jsou klíčové aspekty pro eh, vaši instituci. Co se týká smíšených datových sad, je samozřejmě zásadní, eh, aby bylo jasné, že tedy samozřejmě nejde o eh, žádný protimluv vůči GDPR, eh, to nařízení stále plně platí. Eh, nezapomínejme, že GDPR je nezávislý eh, kus legislativy ohledně pohybu osobních údajů. Zde jde o jiné než osobní údaje. Musíme zajistit, podobně jako to dělá GDPR, aby i jiná než osobní data mohla volně proudit po EU. Tedy GDPR stanovuje pravidla pro zacházení s daty tak, jak se budou pohybovat po EU. Na tom základě tedy zde nevznikne vůbec žádná právní nejistota tak jak se o to komise snažila, jakékoliv vyjasnění této věci je samozřejmě vítané. Co se týká anonymizace, to je vlastně důvod, proč zde máme tu eh, definici osobních a jiných než osobních údajů, tak jak ji tam máme. To je velice důležité. Jinými slovy, toto nařízení se týká všeho, co není osobními údaji. Ehm, jinými slovy, jak tady zaznělo dnes, pakliže máme ehm, technologii, eh, pakliže budeme mít technologii někdy v budoucnosti, kdy Eh, vzniknou procesy, jak ta data združovat a vlastně identifikovat jednotlivce a znovu z toho vytvořit osobní údaje. Pak okamžitě začne platit definice těchto dat jako osobních údajů a tím pádem to okamžitě začne spadat pod GDPR. A proto je anonymizace dalším důvodem, proč musíme mít takovou definici, jakou zde máme. A musíme mít přesně tu prioritu legislativy, tak jak je to stanoveno zde co do role GDPR. Nakonec je zde ještě jedna věc, to mě zaujalo. My jsme si četli pozměňovací návrhy. Co se týká veřejných zakázek, tam už je jasné z toho eh, co se psala paní zpravodajka ve svém návrhu, že je zásadní, aby z důvodu veřejné politiky v zájmu evropských občanů, abychom data veřejného sektoru zachovali v tomto návrhu, aby tady byla pokryta tímto návrhem. Nicméně bez ohledu na to, co říkala paní Šaldemoze, lze si představit situaci, kdy nějaký členský stát, pakliže by chtěl, by mohl plně respektovat pravidla veřejných zakázek EU, ale nicméně i tak zachovávat si veškeré údaje na svém teritoriu. Například pokud by zahájil eh, veřejnou zakázku pro vytvoření nějakého datového centra na svém území pro své účely, tak je to v pořádku, ale že by měli druhou veřejnou zakázku pro ukládání dat v tom daném datovém centru, tak jak k tomu například došlo už ve dvou členských státech a pak by vydali instrukce všem veřejným orgánům bez ohledu na jejich podstatu, že musí své údaje, veškeré své údaje ukládat právě v daném datovém centru a jedině v tom datovém centru. Tím pádem vlastně eh, efektivně uzamykají eh, data datového průmyslového sektoru eh, jinde a zabraňují jejich opětovnému použití eh, ve veřejném sektoru i v rámci analýzy big data, například jako eh, v sektorech veřejné dopravy, životního prostředí, zdravotnictví a tak dále. Jak víme, ta data k tomu všemu mohou přispívat a prospívat tak občanům. A proto podporujeme začlenění retence dat i do tohoto návrhu. A to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát a než dám slovo opět paní zpravodajce, Eh, pokud vím, Andreas Schwab chce také vystoupit. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl jsem poděkovat eh, naší tak tvrdě pracující zpravodajce za excelentní práci, kterou odvádíme na našeho výboru a řekl bych, že bylo velice důležité, že jste zmínila ještě jednou otázku dat veřejného sektoru, protože eh, já mám dojem, že v radě existuje, řekněme, silné přesvědčení, že je potřeba zavést více výjimek pro tyto druhy dat. O tom se mluvilo už na začátku, že tedy GDPR je jedna věc, ale u veřejných dat se tomu každopádně lze vyhnout tomu otevřenému tržnímu přístupu. A proto si myslím, že je nutné, abychom i nadále vysvětlovali, že ochrana dat je klíčová otázka nejen v jedné zemi, v rámci jedné země, ale všude. A že je tím pádem možné a proveditelné ukládat data rovněž všude, jak osobní, tak jiná než osobní data. Eh, takže hodně štěstí při jednání s radou. Děkuji a teď tedy nakonec ehm, Ana Maria jako zpravodajka. Děkuji vám mnohokrát. V první řadě, milí kolegové, díky všem za podporu. Jsem velice ráda, že se nám daří takto kvalitně spolupracovat a že všichni jdeme stejným směrem. K Crystal. Ehm, já jsem tu otázku smíšených datových sat již vysvětlovala a slibuji, vám, že nikdo zde nechce nijak podkopávat GDPR. Samozřejmě my nemáme v pravomoci měnit rozsah působnosti GDPR. GDPR bude implementováno všude v Evropě a bude se týkat všech osobních údajů. Co se týká anonymizace eh, dat, ehm, Díky za uznání toho, jak moc jsem vám vyšla vstříc. Eh, chci vás ujistit, že se nám rozhodně v textu podaří všechno vyjasnit i v tom textu, že tedy ta deanonymizace dat nesmí být zneužívána a pokud k ní dojde, tak to okamžitě začne spadat pod GDPR. Co se týká veřejných zakázek, opět i zde chápu vaše obavy. Myslím si, že zde potřebujeme ještě leco vysvětlit. Komise to už částečně udělala, ale znovu říkám, nemůžeme změnit směrnici o veřejných zakázkách, nemůžeme změnit její rozsah, nemůžeme změnit nic. Já vím, že to nenavrhujete, ale já chci říct, nebo se mám možná špatně rozuměla. Eh, pokud ano, tak se omlouvám, ale jenom říkám, že zde je určité zmatení. Někteří kolegové si dělají starosti, že vlastně nevědí, jaká legislativa bude platit pro co a já chci jenom z hlediska vyjasnění říci, že směrnice o veřejných zakázkách bude i nadále v platnosti bez ohledu na to, co od někoho uslyšíte třeba. Ale jsou zde určité obavy, které jsou podle mě velice důležité, tedy abychom na ně reagovali. Ze strany firm v Evropě, které se ucházejí o veřejné zakázky a které chtějí vědět, zda pakliže jsou tedy v tom procesu veřejné zakázky, budou muset svá data ukládat nějak jinak zda budou moci používat stejné poskytovatele cloudových služeb, nebo budou muset eh, určité údaje skladovat a zpracovávat v konkrétním členském státě. Proto je podle mě velice důležité vyjasnit, že v tom rozsahu toho nařízení zahrnujeme i veřejný sektor a veřejné zakázky jsou součástí veřejného sektoru. Ale jak říkám, slibuji vám, že se na to ještě zaměříme, možná bychom mohli něco dát do úvodních ustanovení. Eh, vaše obavy beru na vědomí a společně se podíváme na to, co s tím. K ECR díky za podporu a za pochopení toho, že toto je velice důležitá věc. Věřím, že se nám podaří dosáhnout velice jasné, silné linie. A k tomu, co říkal Andreas k jednání s radou, víme, že toto je právě ten problém, kde rada je hodně citlivá. Tak prosím, dejte mi prostor pro vyjednávání. A ještě jednou díky za takovýto silný mandát, že tedy aby ten, aby ten rozsah byl co nejširší. A díky ještě jednou za podporu. Eh, já vás chci ujistit, že neumožníme žádné podkopávání ani tohoto, ani žádného jiného nařízení. A díky Dito také za tvou podporu, za to, že si říkala, že GDPR a volný pohyb dat si vzájemně neprotiřečí. beru na vědomí, že pro tebe jsou velice důležité veřejné zakázky, takže toho se přidržíme. A k tomu, co říkal Marco Zullo, ano, musí to být budoucnosti vzdorné. A celý ten způsob, jak pracujeme s tímto textem, uznává, uvědomuje si, že technologie a inovace se pohybují daleko rychleji než politika a že tím pádem musíme zajistit právní jistotu. A abychom tu budoucnosti vzdornost zajistili, tak jsme změnili článek 9, tedy tu domu přeskumu, abychom měli více možností se přizpůsobit, přehodnocovat, vyhodnocovat a měnit něco podle potřeby, pakliže dojde k nějakému selhání trhu, což zatím nepředpokládáme. Pak bych ráda všem připomněla, že zde hovoříme o B2B. E, tady nejde o žádnou ochranu spotřebitelů, jde o firmy. Vztahy mezi poskytovateli služeb a jejich uživateli, tedy velké firmy, malé firmy. V té části ohledně portability máme lecos, eh, v oblasti tedy těch eh, kodexů chování máme tam dokonce eh, je zohledněn jeden celý pozměňovací návrh, který se týká malých a středních podniků, aby i ty se mohly toho procesu účastnit a já ten pozměňovací návrh podporuji. Věřím, že jsem tak pokryla všechny body, které kolegové zmínili. Pojďme eh, pokračovat v práci. Já se mám samozřejmě vždy k dispozici pro bilaterální rozhovory, proběhnou technické schůzky, to bude teď další krok. Děkuji také sekretariátu a právním poradcům. A vyřešíme všechno, eh, co by možná mohlo způsobovat nedorozumění. Co se týká harmonogramu, já doufám, že se ho přidržíme, přičemž bychom hlasovali zde ve výboru 4. června. Děkuji vám. Ano, děkujeme mnohokrát. Ještě předtím eh, proběhne projednání pozměňovacích eh, návrhů na našem květnovém zasedání. A tím můžeme ukončit tento bod a můžeme vlastně ukončit i naše dopolední zasedání. Děkuji vám mnohokrát všem, děkuji také tlumočníkům a uvidíme se ve 14.30 dnes odpoledne. Děkuji.